proces spolurozhodování a nalezněme si konečně nějaký efektivnější způsob, jak le- dělat legislativu v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Tavareši. Eh, žádné poznací návrhy nebyly předloženy, takže prohlašuji postoje za schválny podle článku 74 našeho jednacího řádu. Eh, náš předseda předá toto rozhodnutí eh, předsedovi, společnosti předsedové rady, či předsedovi rady. Není zpráva Morej.